So, dear uh, colleagues, since... Uh... Milí kolegové, eh, předseda výboru zatím ještě nedorazil, takže mě požádal, abych předsedal eh, tomuto zasedání, nevím, jakožto z roli nejstaršího člena výboru, ale každopádně důvod už nechám na vás, ať to vyberete, jak chcete, ale doufám, že pan předseda Elmar Brock přijde brzy a je pro mě potěšením tady uvítat pana Ahmeda bin Mohameda al-Jarvana, eh, mluvčího arabského parlamentu. Vítáme vás ve výboru AFET. Stejně jako všechny důležité eh, úředníky, které tady máte sebou. Tímto vás poprosím o váš projev a o to, abyste nás informoval. Počkáme mezi tím také na pana předseda, a pak předsedu a pak já se přesunu eh, na své vlastní místo. Takže vaše excelence, máte slovo. Excelenci. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, permettez-moi, mesdames et messieurs, de, de le faire honneur. Dovolte mi, dámy a pánové, abych hovořil arabsky, je to přece jenom pro mě jednodušší. بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة يشرفني Dámy a pánové, jsem velmi poctěn se svými kolegy, že zde jsem byl pozván do tohoto výboru v rámci kooperace a doufám, že eh, tato návštěva bude pravidelná, že tak posílíme eh, spolupráci mezi Evropským parlamentem a Arabským parlamentem. Děkuji za úvodní eh, slova mm, přivítání a chtěl bych říci, že jsme prováděli určité koordinace ohledně jednotlivých témat našich institucí. Eh, tedy tak, abychom mohli eh, také lépe spolupracovat mezi Evropskou unii a Arabským parlamentem eh, i v tomto období. Eh, nyní se v arabských zemích snažíme vybudovat eh, mnohé nové instituce, mimo jiné právě také Arabský parlament, tak abychom mohli lépe spolupracovat s mezinárodními a evropskými institucemi i regionálními parlamenty. Samozřejmě hlavně se chceme věnovat kooperaci s Evropským parlamentem. Chtěl bych říci, že Evropská unie je propojena se arabským světem mnohými významnými svazky a partnerstvími byly vytvořeny zóny volného obchodu jak v arabském světě, tak i v Evropě. Takovéto tendence se projevují také ve formě podpisu eh, smluv o partnerství eh, mezi Evropskou unii a arabským světem s mnoha zeměmi tohoto světa. Eh, chceme v blízkosti brzkosti uzavřít smlouvu eh, o zóně volného obchodu a eh, tak také eh, zlepšit vazby a vztahy s oblasti arabského golfu. My, co by zástupci lidu, jsme odpovědní nejenom za to, abychom vazby sledovali, dělali, ale abychom je také posilovali a abychom eh, také připravovali další eh, kroky eh, na uzavírání bilaterálních vztahů. Sledujeme s velkou pozorností eh, činnost Evropského parlamentu a Evropské komise, eh, která má veliký vliv na arabský svět, především na oblast středního východu, eh, na otázky konfliktu s Izraelem a také na kooperační vztahy. Existují společné zájmy mezi námi i vámi a v principu jde o posílení a stabilizaci eh, těchto vztahů na eh, rovném eh, základě. Jde o posílení lidských hodnit, hodnot sociálních, ekonomických vztahů. Odemítáme jakoukoliv diskriminaci mezi eh, národy na základě rasy, eh, náboženství či eh, jazyků. Domníváme se, že národy mají svobodu si vyzved, vybrat svou cestu snažíme se eh, také odmítat eh, okupace, jako je okupace Izraelu eh, v Palestíně. Toto je klíčová otázka právě v našem regionu Blízkého východu. Právě proto také vedeme jednání a pracujeme na celkovém odzbrojování tak aby vývoj byl eh, mírový. Samozřejmě, že podporujeme společné zájmy eh, mezi vašimi institucemi a našimi. Ohledně Syrie, zde eh, i přes veškeré snahy arabských zemí, evropských institucí a světových institucí se Syrie dostala do občanské občanské války, eh, ale je zde snaha o eh, demokratický vývoj. Eh, je zde však mnoho, velmi často vidět také snaha o zasahování. My podporujeme snahy syrského lidu, ale bohužel také vidíme, jak se ozbrojené skupiny každý den vraždí a vede to také k velmi velkému počtu uprchlíků z tohoto území. Bohužel nemáme žádné řešení tohoto problému. Bohužel však jsou zde také aktéři, kteří se snaží o pokračování této krize všichni musíme být velmi bdělí, abychom eh, ne, nechali eh, tomuto problému, aby se rozšířil na další země tohoto regionu. Tím by vznikla veliká destabilizace. Naše ekonomické vztahy by tím byly také narušeny. Tento konflikt se musíme snažit ukončit a to díky činnosti všech stran, které jsou zapojeny do této krize. Chtěl bych vás ujistit, že se snažíme o ukončení tohoto ozbrojeného konfliktu a o vyřešení politickou cestou při respektu zájmu syrského lidu a při zajištění jeho svobody vybrat si další cestu pro svou zemi. Já se domnívám, že zde můžeme eh, vyslat zcela eh, jasné signály. Chtěl bych eh, tedy říci, že prostor pro kooperaci mezi vámi a námi se neustále eh, rozšiřuje. Jsou zde možnosti spolupracovat na ekonomické, sociální i kulturní úrovni. Eh, také eh, ono Mare Nostrum nás může Eh, propojit eh, tak, abychom lépe koexistovali. Domnívám se, že je velmi důležité v této souvislosti spolupracovat eh, ve smyslu řešení problémů, které jsou před námi. Ehm, chtěli bychom vyjádřit celá jasné stanovisko že nechceme přijmout zasahování do vnitřních záležitostí. Každopádně vám děkuji za pozornost, kterou eh, věnujete mému poselství. Doufám, že budeme moci spolupracovat velmi plodně. Děkuji vám. Vážený pane předsedo, děkuji vám za tento úvod a nyní má slovo pan kolega Tenok. Děkuji, pane předsedo. Já jsem nečekal, že dostanu eh, slovo jako první. Je to pro mě čest, že za skupinu mohu mluvit jako první a rád bych uvítal řečníka. Já jsem jeden z přátel eh, zemí spolupracujících v zálivu a EU, mezi meziskupiny, která se tím zabývá a velmi se zajímám o Severní Afriku, Blízký východ a tyto země a e, arabské jaro, mírový proces a jsem opravdu skutečně předsede, přesvědčena, už jsem tady 14 e, let v parlamentu, že e, parlamentní dimenze je důležitá pro všechna politická, všechny politické exekutivní orgány, protože to zajišťuje také obzřetnost v tom, co se děje v vládě. Určitě jsem velmi sledoval rostoucí vliv Arabské ligy a bylo to důležité jako klíčový nástroj v, eh, při zásahu v Líbii, eh, při řešení situace s Kadáfím. A jsem skutečně přesvědčen, že váš parlament přináší další dimenzi do ovlivňování diskuze eh, v arabském světě, ale i celosvětově. A tento parlament má tradičně uh, silné vazby s různými světovými parlamentními orgány. Já jsem byl uh, místo předsedal s různým, uh, různým skupinám a brzy proběhne delegace v Rady Evropy, protože Evropská unie pravděpodobně přijme umluvu o Eh, lidských právech. Já jsem byl také v delegaci v Palestině, v Severní Americe a tak dále. A nedávno proběhlo, včera proběhlo jednání o Euronestu, to je šest zemí, eh, kteří se zabývají východní dimenzí, tam byla také zajímavá diskuze a eh, armenští kolegové poprvé mohli se Eh, zúčastnit diskuze s kolegy z Azerbajdžánu, takže se tady otvírají různé možnosti mezi jednotlivými zeměmi, eh, které jinak vůči sobě jsou nepřátelské a najednou se mohou setkat na parlamentní úrovni, což je jiná úroveň, na úroveň ministrů a vládu. Máme tady také shromáždění Euromedu, eh, umožňuje to poslancům izraelského parlamentu Eh, řešit příslušné věci, diskutovat eh, o tom, jak přinést mírový proces na eh, Blízký východ. Minulý rok jsem byl v Etiopii a tam opět parlament výrazně podporoval panafrický parlament, Africké unie, i včetně školení a finanční podpory. A myslím si, že se od sebe můžeme hodně naučit náš parlament a váš parlament, můžeme se poučit, je to jedinečný orgán, eh, je to nadnárodní, eh, přímo volený orgán a já jsem na tuto skutečnost hrdý. Děkuji za slovo. Přestože jsem britský konzervativec, děkuji za upozornění. Jedna věc, eh, je 11. výročí Eh, arabské mírové iniciativy, která, mě, která měla při, přivést opět eh, k jednání mír mezi, Arab, mezi Izraelem a Palestinou. A mě by zajímalo, jak to vypadá. Může se do toho postavit znovu Spojené státy? Včera, jak možná víte, padlo velmi kontroverzní důležité eh, rozhodnutí eh, zrušit embargo eh, týkající se zbraní vůči syrskému režimu. Moje země, Francie, to umožnila a je to příklad toho, že jsme i v Evropě rozdělení, ale myslíme si, že tato věc je dobrá a chceme, aby se zbraně dostaly k umírněným rebelům a e, probíhají také jednání, e, která vedou e, Spojené státy a Rusko. A doufám, že to povede ke změně režimu ve Sýrii. Pak je tady ještě další otázka. Včera se o tom nediskutovalo, ale brzy to přijde na pořad jednání a jde o Hezbalách a zejména to militantní křídlo, aby se dostalo na černý, černou listinu Evropské unie, do listinu teroristů. Došlo k útoku v Bulharsku, pak eh, byly problémy na Kypru, jsme přesvědčeni o tom, že zatím také byl Hezbalách. A eh, v této věci už mění názor dokonce i francouzi. Ehm, Hezbalah je součástí vlády v Libanonu a je otázka, jak, eh, do jaké míry to bude destabilizovat situaci pokud se dostanou na seznam teroristů na listině Evropské unie. Jak se na to díváte vy? Bude to pro vás problematické nebo ne? Dank, Herr Tenok. Děkuji vám, pane Tanoku. Embargo na vývoz zbraní nebylo zrušeno, pouze nebylo prodlouženo, ale výsledek je de facto stejný. Paní Nejc má slovo, prosím. Pane předsedo Arabského parlamentu, Mm, krátce jsme se mohli bavit eh, francouzsky a proto budu tady pokračovat ve francouzštině a chtěla bych vás nejdříve přivítat eh, za skupinu liberálů v Evropském parlamentu a položit vám následující otázku. Eh, již několik měsíců si kladu otázku, zda je Arabská liga a konference arabských zemí a Rada kooperace v golf, zemí golfu eh, která zastupuje parlamenty vlády arabských a muslimských zemí, což nesmíme směšovat. Takže kladu si otázku, zda by nebylo možné něco udělat v tom základním konfliktu eh, mezi sunity a šíity, což je konflikt, který vlastně tříští vytváření mírových eh, států velkých států. Eh, jak se na to díváte vy a jak se díváte na možnost určitých aktivit, které by umožnily postupovat v řešení konfliktu eh, bez násilí a nalézt určité řešení eh, je zcela bez pochyb že se jedná o muslimské obyvatelstvo, které mnohem více než které jakékoliv eh, jiné obyvatelstvo je obětí těchto konfliktů. Eh, právě toto obyvatelstvo eh, umírá velmi často v těch konfliktech ve velkém počtu. My bychom rádi pomohli, ale nevíme, zda právě my k tomu máme nejvíce možností. Chtěla bych tedy vědět, jak se na to díváte vy. Thank you and welcome, uh, Mr. Děkuji, vítáme vás, pane eh, předsedo. Řeknu tady něco, co už řekl kolega o významu Evropského parlamentu a roli, kterou může hrát váš parlament eh, při tom, že zprostředkováváte stanoviska různých členů. A já si myslím, že tady jde o velice relevantní otázky. Minulý týden ne, vlastně to bylo už tento týden, teď nevím přesně. Byla uh, zveřejněna zpráva o svobodě médií ve světě, nebo svobodě projevu, týkala se zejména médií ve světě. A arabské země na tom v tomto ohledu nejsou zrovna nejlépe, pokud jde o vyhodnocení svobody médií. A svobodná média představují základní prvek, pokud je o otázku odpovědnosti a týká se to i fungování parlamentu a jejich dohledu. Co si myslíte, že může váš parlament v této věci udělat? Také zde další oblast. V Evropském parlamentu jsme nedávno přijali rozhodnutí, bylo to minulý týden, jednalo se o usnesení o, o zpětné získávání ukradeného majetku, který byl ukraden předchozími diktátory. Některé, část toho majetku je v našich bankách, ale někdy také v arabských zemích v oblasti zálivu. Jak konkrétně Arabský parlament a také Arabská liga chce reagovat na to, aby podpořila úsilí těchto zemí? Je to otázka důstojnosti, také pro mnohé země je to otázka ekonomická, je to otázka spravedlnosti. A samozřejmě budou potřebovat veškerou potřebu, kterou mohou dostat. A když sledujeme nepříznivý vývoj Například kuvajská společnost nedávno eh, zvítězila v soudním sporu, respektive v arbitráži proti Líbii. Šlo o zisky, které nedostali v rozvojovém projektu za režimu Kadáfího. A celá ta událost byla podle mne velmi perverzního charakteru. Bylo to Pak ještě další věc. Kam směřuje tato iniciativa? A pak eh, k tématu Sýrie. Máme, mě, mm, tento týden tady byl předseda uh, valného schromáždění OSN a obává se toho, že se Sýrie stane dalším Afghánistánem eh, v srdci Blízkého východu. A někteří se dívají na, nebo považují eh, konflikt Sýrii za pomalu regionální válku. Jde tedy o Irán, Saudská Arábii a mezi šíty a sunity. A mě by zajímalo, jak se na to díváte vy. Děkuji. Děkuji. Pane předsedo, máte slovo. Thank you very much, Mr. President. Uh, في الواقع أنا أشكركم جزيلا على هذه الأسئلة المهمة جدا Chtěl bych vám poděkovat za tyto velmi významné otázky, které patří k základu spolupráce našich parlamentů. Doufáme tedy, že dojde ke skutečnému partnerství mezi našimi institucemi, abychom mohli spolupracovat a dosáhnout výsledků, které jsou pro obě strany eh, výhodné ohledně eh, mírového procesu. My v arabského světě Prostě chceme mír a naše náboženství, naše tradice jsou založeny na míru. Mír to je naše náboženství snažíme se tedy takto podporovat veškeré iniciativy, které se snaží o vyřešení izraelsko-arabského problému a chceme nabídnout mírová řešení. Jsme přesvědčeni o tom, že řešení ve formě dvou států odpovídá legitimním právům palestinského lidu. Eh, palestinský lid musí žít v bezpečných hranicích. A co se týče mírového procesu, ten eh, podporujeme. Pokud eh, arabský parlament je do dotázán, aby se zúčastnil jednání, eh, tak eh, jsme ochotni to učinit eh, a podpořit tento směr. Ohledně zbraní a ukončení embarga na vývoz zbraní do Sýrie, zde nechceme přilévat olej do ohně Víme, že existuje veliký objem destrukčních zabraní a syrský režim eh, se nyní dal cestou vraždění svých obyvatel a mladých lidí, dětí. My v Arabském parlamentu jsme eh, proti eh, válkám, jsme pro mír a chceme však eh, říci, že není možné vycházet pouze z dobré vůle, je nutné pro to také něco udělat. Již dva roky eh, je válka v Syrii a nevíme, jak daleko tato válka může jít. Jsou zde různé strany, eh, které hrají různou roli, která není vždy pozitivní eh, ve smyslu arabské věci. Jsou zde zájmy Arabů i Evropanů jako destabilizace regionu. Toto však není eh, pozitivní eh, pro eh, mezinárodní mír. To znamená, že pokračování ve válečném konfliktu může také otevřít cestu terorismu a teroristickým střediskům. My jsme vždy pro podporu těch, kteří chtějí vyřešit tento problém. Samozřejmě, že to řešení je vždy e, uvnitř dané země, ale všechny strany, e, které jsou mimo, jako USA, Evropská unie, Evropský parlament, musí hrát e, také klíčovou roli, která je pozitivní. Pokud tedy říkáme, že uspořádáme setkání, eh, že počkáme na druhý mandát eh, prezidenta Obamy. Eh, pak to trvalo velmi dlouho a neviděli jsme žádné příznivé dopady. Nyní máme dále čekat na nového prezidenta v Iránu, abychom se zabývali touto otázkou zase z jiného hlediska. Takováto řešení odmítáme. Vždyť stovky lidí jsou obětí zbraní Asadova režimu. Jde o zbraně z Iránu a z Ruska. My toto odmítáme jako zástupci arabského světa. K Hizbaláhu eh, bych chtěl tedy říci jako reakci na příslušnou otázku eh, ohledně role arabského parlamentu. Eh, my jsme sunité, šíité, druzové, křesťané, kteří žijeme v zemích arabského světa. Nechceme však, aby jiné strany Eh, zhoršovali tento konflikt eh, v arabských zemích a odmítáme veškeré zásahy eh, Iránu, Evropy, USA, které by ještě zhoršily situaci s násilím v arabských zemích. V arabském parlamentu i já jsem již prohlásil, že pokračování války v Syrii by mohlo přenést tento konflikt konflikt eh, na jiné země. Eh, již eh, tímto byl dotčen Libanon. Zde je se jedná o zemi, která je nám velmi drahá, ale také eh, je to země drahá pro Evropany. A nechceme, aby Libanon byl zapojen eh, do této eh, války, ani Jordánsko. Jsou to sousední země, arabské země a my jako zástupci arabského lidu zde vyzýváme z této tribuny eh, k tomu, abyste se k nám připojili. Vy jako poslanci parlamentu, eh, prosím, připojte se k nám eh, a připojte se také členům Rady bezpečnosti OSN, tak abychom ukončili tuto válečnou vřavu v Sýrii. Chtěli bychom potom zahájit eh, dialog v Syrii a se Syřany. Co se týče naší společné práce, jsme partneři z arabských zemí a eh, s Evropou jsme propojeni již dlouhá století eh, našich eh, vztahů. Eh, chceme tedy podpořit zájmy našich občanů, našeho lidu a to v zájmu budoucí generací v Evropě i v arabských zemích. Jsme propojeni obchodně, kulturně, sociálně a my chceme posílit tyto vztahy Chceme eh, úzce spolupracovat s našimi přáteli eh, a evropskými poslanci. Chceme také vytvořit eh, určitou skupinu nebo výbor, který by posílil spolupráci a to v zájmu Arabů v Evropě a Evropanů v arabských zemích. Chtěli bychom, aby informace byly předávány v dobrém rámci. Samozřejmě, že média mohou zdůraznit některé aspekty a nehovořit o dalších aspektech. V tomto smyslu Arabský parlament může hrát důležitou roli eh, také jako zdroj dobrých informací. K otázce paní Gomez. Ano, existují eh, určité majetkové hodnoty v USA, v Evropě, které eh, patří bývalým režimům. Arabský parlament eh, nebyl osloven s prozbou o ověření této záležitosti. My jsme se soustředili na záležitosti, které spíš věd propojují. My se soustředujeme na to, co nás spojuje a nikoliv rozděluje. Soustředujeme se na ty otázky, které posilují vztah mezi Evropou a Azií a arabskými zeměmi. Ještě jednou bych chtěl zdůraznit, že bychom nechtěli eh, přispět k takovým otázkám, které by mohly eh, zájmy nás všech eh, narušovat. Jsme ochotní s Evropou, s vámi spolupracovat a přijeli jsme proto, abychom otevřeli nové horizonty této kooperace. Děkuji. Vážený pane předsedo, velice vám děkuji za vaše slova. Já jsem toho názoru, že s vámi, co by multilaterálním parlamentem, bychom měli posílit vazby a že bychom zde měli vstoupit do intenzivního dialogu. A když hovoříme o konfliktu na Blízkém východě, tak a, a o tom, že má už, že spolupracovat kvarteto a arabská liga, tak je zde i otázka významu parlamentních eh, kanálů a cest, které by zde také mohly vykonávat náležitý eh, vliv pro posílení těchto vztahů. Ve své závěrečné poznámce jste také na příkladu syrského konfliktu poukázal na to, jak je důležité, aby krize v určité zemi nevedly k destabilizaci v jiných zemích, například jako je tomu nyní v Jordánsku nebo Eh, Libanonu nebo jinde. A také třeba zátěž, kterou nyní nese Turecko v souvislosti s otázkami stability. Ale ukazuje se, že takovéto krize dnes se automaticky neumizují pouze v hranicích daného státu, ale že mají hlubší dopad a proto mne velmi těší, že jsme zde spolu dnes mohli hovořit a také doufám, že vaše kontakty s panem předsedou Šulcem povedou k tomu, že bude možné nadále naše vztahy rozvíjet tak, jak je třeba podstupovat v zájmu našich občanů, aby byl zajištěn příslušný parlamentní proces. Proto jsem byl nesmírně potěšen, že během svého prvního poletí ve funkčním období, pokud vím, byl jste zvolen v roce 2012, takže jste nalezl cestu sem do Bruselu, že jste k nám přijel a velice by mě těšilo, když s kolegy je zde i předseda zahraničního výboru vašeho parlamentu v této delegaci, která nás zde navštívila, kdyby, tedy zašel by mě, kdyby nadále náš dialog pokračoval a našli bychom náležitou pracovní úroveň. Takže já vám velice děkuji, že jste přišel mezi nás. Nein.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 Kolegen und Kollegen. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych mezi námi přivítal pana Martina Koblera. Je zvláštním zástupcem OSN a sice zvláštním zástupcem OSN pro situaci v Iráku jsme velmi rádi, že jste opět přišel mezi nás. Víme, s jakými problémy se Irák potýká, tudíž i s jakými problémy se potýkáte vy. A chci zde explicitně říci, že si velice ceníme práce OSN a vaší osobní činnosti, kterou jste v uplynulých dvou letech odvedl. Myslím, že váš mandát nyní končí a budete se věnovat novým úkolům. A chtěl bych říci, že tam působit po dobu několika let rozhodně není kol nejsnažší. Duben byl za posledních pět let měsíc, který přinesl nejvíce obětí na životech střety mezi sunity a šíty jsou opět silnější a intenzivnější. Jen v Dubnu bylo na 700 mrtvých, většina z nich byli civilisté. A jsou zde i určité souvislosti či kontakty v souvislosti s syrským konfliktem situace na irácko-syrských hranicích a v západním regionu Anbaru eh, celou situaci rozhodně neusnadňuje. Domnívám se, že na naší straně bychom měli vyzvat všechny politické i náboženské vůdce v Iráku, aby zastavili toto násilí v zájmu iráckých obyvatel. Domnívám se, že zde nastává vývoj, který musíme zbrzdit, protože jinak oběť tolika lidí minulých let by byla marná. Pane Koublere, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. A nyní budu hovořit oficiálním jazykem OSN a budu s vámi mluvit anglicky. Děkuji za vaše pozvání. Jsem mezi vámi již po druhé. Naposledy jsem tady byl před rokem a měla jsem tu čest s vámi mluvit. Za poslední rok se toho hodně událo. Jak jste ve svém úvodu již uvedl, tak Irák je na křižovatce. A musím říct si hned úvodem, že jsem velmi znepokojen, protože skutečně se země nachází na křižovatce a hrozí, že se vrátí zpátky do minulosti. Viděla jsem, jak to vypadalo v roce 2006-2007, kdy jsem byl velvyslancem Německa v Iráku a nikdo si nepřeje, aby se takovéto hrozné čaty, časy brutální občanské války, kdy každý bojoval s každým vrátil. Eskalující napětí je znepokojivý, Předvčerem to bylo 85 obětí, kteří, které zemřely na ulicích Bagdádu, včera to bylo 27 a to je něco, co musíme zastavit. Jak jste řekl, pane předsedo, je velmi důležité apelovat na politiky, protože je to jejich odpovědnost, aby zastavili krveprolití v této zemi. Je zapotřebí, abychom to dělali nejenom my, ale aby apelovala také, meziná, aby také mezinárodní společenství. Máme tady nevyřešené problémy. E, netýká se to jenom roku 2010 od posledních voleb, ale už od roku 2010 e, dohoda Arby, která nebyla nikdy implementována, vedla k rostoucí frustraci sunitů a um, jejich reakci, že vešli do ulic. Je to situace, která tam je od posledního listopadu um, v souvislosti s Arbil dohodou a uh, sunnický ministr financí. Došlo to k tomu, že se protesty dostaly do ulic. Většina z protestů byla mírových. Byly uh, v ulicí Anbaru, Ninive, Diala, také západní části Bagdádu, kde žije mnoho sunitů ale nyní se všichni obávají toho, že se vrátí ta hrůza občanské války. Pak je tady další eh, faktor, který vede k eskalaci násilí, je to situace v Sýrii a celém regionu. Můžeme to schrnout pojmem, že se v podstatě rozšiřuje to bojiště. A všichni zvažují situaci v Sýrii, v Iráku a mezinárodní společenství většinou nehovoří o Iráku, protože se zaměřujete na Sýrii, ale to bojiště, působiště se rozšiřuje. A e, Sýrie má samozřejmě vliv na situaci sunitů v e, Iráku. E, my bychom měli, neměli zaujímat stanoviska, pokud je o politická rozhodnutí, musí se jednat o ústavní proces, jak řešit tyto politické potřeby, ty politické požadavky a většina požadavků demonstrujících, eh, teda vada k násilí, tak většina těch požadavků se řeší, řeší politickou strukturu. Eh, jde o Někteří jsou pro sjednocení země, někteří pro rozdělení a eh, pak určitá skupina se zabývá otázkou lidských práv a mm, otázkou amnestie a dalšími politickými požadavky. A to jsou věci, které je zapotřebí brát vážně. Ale strany spolu nehovoří, nekomunikují spoju, spolu, nesednou si k vyjednávacímu stolu, neexistuje tam žádný dialog, není na pořadu jednání ani agenda, která by vedla k dialogu a díky tomu jsme se dostali do stavu, ve kterém nyní jsme. Jak se tomu stavíme jako OSN a co v tom může dělat mezinárodní společenství? Od eh, ledna loňského roku, kdy došlo k výraznému zhoršení situace v pokud je o demonstrace a to eh, vedlo také k incidentu v Avíči před měsícem, kdy asi 42 nebo 43 lidí zemřelo v eh, místě demonstrace na náměstí, kde se demonstrovalo a bylo to skutečně mm, hrozný incident, došlo ke střetu mezi demonstranty a vládou a jak se k tomu stavíme my? My se snažíme eh, držet distanc od obou stran, jak eh, vůči vládě, se kterou máme ale vztahy, tak ale také vůči demonstrujícím. Nechceme zaujmout eh, stranu, ani jednu stranu, pokud je o politické požadavky, ale snažíme se zaměřit na požadavky, které se týkají dialogu, snažíme se dostat všechny ke stolu, ať je to v Iráku, v Ramadi. A my jsme jedinou mezinárodní organizací, která jde do Ramády, do Faluča a do všech těchto oblastí, kde dochází k demonstracím, kde jsou demonstrující, ale také do Kamánu, Erbiu, do Dubaje a tak dále, kde, se, kde žijí sunité a kde působí sunité. A cílem je dát všechny dohromady, spojit je, aby byl možný dialog, který by řešil mír. S ohledem na to, co jsem právě řekl, že se snažíme nezaujmout ničí stranu, tak abychom měli mm, rovný distance, rovný odstup od všech stran, tak máme pět zásad. Jde o zásady, na kterých se shodly jak vlády, tak demonstrující, kteří ale nejsou jednotní. Jednak jde o to, že jde zapotřebí zachovat integritu a jednotu země. A kdokoliv, kdo chce narušit e, zemi, tu jednotu, alespoň pokud jde o politické požadavky, tak proti tomu se stavíme. To znamená první zásada zachovat jednotu Iráku. Za druhé je to zásada nenásilí. Všichni se obávají toho, že se vrátí násilí, násilí na civilistech, takže tady je zásada eh, nedopustit násilí. Za třetí Za třetí jde o to, že jazyk se stává sektářským a proti tomu se stavíme. Je to něco, kde obě, nebo je to oblast, na které obě strany musí pracovat, jak náboženští vůdci, tak demonstrující, by měli um, tlumit svou retoriku, zejména um, tu sektářskou retoriku, protože by se to nemělo vrátit do konfrontace mezi sunity a šíty. Pak tady máme čtvrtou zásadu, eh, kterou obhajujeme, a sice, že veškeré diskuze by měly vycházet z ústavy, protože to je primární právo, je to jediné právo, jediný zákon, který lidé mají a je to ústava. A proto eh, v dialogech s demonstrujícími, které vedou k těm násilným aktům, tak my tam můžeme pozorovat, eh, že se staví proti eh, premiérovi, že se staví proti ústavě a my tady chceme obrátit tento trend, aby naopak se stavěli k ústavě pozitivně, přestože ústava není dokonalá, Eh, protože není implementována. Například Irák je to federální země, ale federalismus v Iráku nikdo nebere vážně. V podstatě ho nepraktikují. Neuvádí se do praxe, ale eh, nemůže to vést k tomu, že úplně upustíme od ústavy, protože má-li být v budoucnu mír, tak musíme brát vážně ústavu. A federalismus zároveň myslí rozdělení pravomoci. To znamená, že provincie opět dostanou své pravomy, pravomoci, ale to se neděje. Není existuje tady druhá komora, a ti, kteří jsou z federálních států, tak vědí, že pokud neexistuje nebo není, nefunguje druhá komora, tak federalismus nefunguje. A co je ještě mnohem důležitější, je otázka eh, finanční rozdělení pravomocí, protože Irák je bohatou zemí, mají mladé lidi, mají bohatou historii, mají bohaté minerální zdroje, takže jde o bohatou zemi, ale zdroje a finanční prostředky nedistribují spravedlivě. Takže i e, distribuce, rovná distribuce zdrojů je něco, co je třeba podpořit. A během současné krize je tady důležitý požadavek, který platí pro všechny, to znamená jak pro vládu, tak to platí také pro stranu sunitů. Tendence bojkotovat parlament nebo nezúčastnit se parlamentních jednání, bojkotovat kabinet. To všechno oslabuje demokratické instituce, místo toho, aby je posilovalo. Všichni mohou říci, že mají problém uh, přerušení. Omlouvám se, pane předsedo, ale jak je to relevantní? Já se k tomto tématu hnedka dostanu, eh, říká pan Koble. Um, hlavní mojí obavu je to, že eh, země se nachází na křižovatce a hrozí tady, že se že vypukne, um, vypukne násilí. K tématu Ašrafu se hnedka vrátím. Ale Tímto se dostávám k vám a tady potřebuji vaši pomoc. Potřebujeme Irák v regionálním kontextu eh, dostat k tomu, aby se opět eh, dostal do středu pozornosti mezinárodního společenství. A to je poselství, které vůči vám mám. Mnohé z vás jsem viděl včera a platí to pro celý Evropský parlament 22. dubna. Eh, byly zveřejněny závěry rady, které vyjadřovaly obavy o zhoršující se situaci v Iráku. Dalším problémem je kurdský konflikt, který je opět nevyřešen. Ehm, pak jsou tady stále ještě sporné vnitřní hranice mezi eh, tou kurdskou oblastí a arabskou oblastí. Momentálně je situace poměrně klidná, protože ta domácí situace, interní situace je zhoršena ehm, konfliktem mezi Sunity eh, a Bagdádem ale i problematika Kurdů je věc, na kterou nesmíme zapomínat. A ještě než se dostanu k táboru Ašrafu, tak eh, bych chtěl připomenout, že v regionu eh, ve vztahu mezi Irákem a Kuwaitu došlo ke zlepšení. Je to otázka kapitoly 7 a sice, že chtějí vystoupit z rezoluce a konkrétně kapitoly 7 protože to považují za břemeno po svou zemi, eh, vztahují to k válce Sadáma proti Kuwaitu a včera eh, minister zahraničí podepsal bilaterální dohodu o hranicích, takže je velká naděje, že dojde ke zlepšení a už došlo ke zlepšení eh, vztahu s Kuwaitem. Ještě stručně k roli Evropské unie. Už jsem to podle mě zmínil posledně, když jsem mezi vámi byl. Eh, v OSN jsme poměrně osamoceni v Iráku. Potřebujeme spojence. A musí se jednat o um, buď výrazně profilovanou Evropskou unii, uh, vašeho velvyslance, vaši delegaci a musíte vystupovat i politicky. Já vím, že uh, PCA uh, partnerská dohoda je velice důležitá a je důležité se na to zaměřit, ale cítíme, že je skutečně stále více nutné, aby se EU zaměřila také na svou politickou roli v Iráku. Aby jsme se spojili, protože e, situace bude v budoucnosti ještě těžší. Druhý požadavek je regionální přístup. Nechceme Irák izolovat od ostatních oblastí. Diskutovali jste o Sýrii, ale úplně vynecháváte Irák. A přitom se jedná o dvě strany jedné mince. Měli bychom se na ten region dívat jako na celek. Je velmi důležité eh, nedívat se na země izolovaně, přestože to je eh, těžké, je to těžké i v rámci OSN, ale měli bychom skutečně uplatňovat regionální přístup na Irák, na Libanon, na Irán, s cílem zmírnit negativní dopady toho, co se právě děje. Je to podle mě důležité. Tímto se dostávám k táboru Ašráv, Eh, vím, že to zajímá mnohé z vás. Ehm, momentálně to stagnuje. V podstatě tady máme čtyři problémy. Tři tisíce, asi sto lidí jsou v táboru Liberty, byly přesunuty z táboru Ashrafa a asi stovka lidí se stále nachází v táboru Ashraf. Ta situace se stále více komplikuje. Eh, s mužahediny, protože chybí spolupráce a týká se to spousty organizací. Týká se to UNAMI, MK, mají problémy s komunikací, s UNAMI, ale také s UNHCR. Máme 310 lidí jsme přesunuli do Albánie a 210 bychom měli přesunout do Německa, pardon 100, do Německa. A musím říci, že eh, UNHCR odvádí skvělou práci v táboru Liberty, ehm, pohovorují lidi, ale 34 osob se měly dostavit k pohovoru a nedostavil se nikdo. Takže chybí spolupráce. Nikdo s námi nespolupracuje, nespolupracují s UNHCR, nespolupracují s vedením táboru. A kromě toho tady sledujeme rostoucí problém s monitoringem. Víte, že financujeme celou tuto činnost a více než 100 pracovníků v rámci UNAMI, UNHCR a dalších organizací OSN pracují na Eh, této složce, financuje to Evropská unie a Spojené státy a je pouze přirozené, že proces přesunu do jiných zemí musí pokračovat. Takže chybí spolupráce nebo je nedostatečná. Eh, za druhé, eh, tábor Ashraf a jeho mm, zrušení, jak to ohlásila vláda, přestože je tam stále ještě 100 osob které se tam stále nacházejí, protože eh, potřebují chránit majetek. A od listopadu práce, eh, od listopadu roku, se snažíme eh, apelovat na to, aby jmenovali tři irácké právníky, kteří by vyřešili otázku majetku. A ta otázka se stále přehazuje jako horký brambor. A teď chci říci, to není můj názor, ale irácká vláda považuje MK za teroristickou organizaci a irácká vláda považuje každého obyvatele táboru Ashrafu za osobu, která je v dané zemi nelegálně. A za druhé je problém, že se ehm, vláda rozhodla vyhostit nebo vystěhovat těch zbývajících 100 osob z táboru Ashrafu, čemu se snažíme zabránit a chceme a apelujeme vládu, že se musí vyhnout jakýmkoliv, jakémukoliv násilnému řešení, protože to zkomplikuje jakékoliv další řešení. Nicméně v následujících dnech pravděpodobně bude soudní příkaz k vystihování těch zbývajících 100 osob, protože už konflikt trvá příliš dlouho a bude jmenován výbor, nebo bude příkaz jmenování výboru, který bude eh, hodnotit eh, daný majetek, udělá určitý eh, inventární soupis a budou jmenováni také právníci, kteří budou eh, vysláni do tohoto výboru. My od toho iráckou vládu odrazujeme, odrazujeme od jakékoliv násilné eh, aktivitě vůči táboru Ašrafu, nicméně eh, vláda tvrdí, a teď to je názor náš, že oni tvrdí, že považují za dané, dané osoby za nelegálně sídlící osoby chci říct, že my tady se snažíme nezaujímat stanovisko nikoho, nechceme se zapojovat do právních otázek nebo otázek majetkových, nicméně chceme o, usilovat o e, mírové vyřešení tohoto problému na humanitární bázi. Takže jde nám o humanitární otázku. Pak je tady třetí otázka, která je pro nás velmi e, obtížná. A tady jde o řízení tábora Liberty je velmi eh, komplikované rozdělení eh, tohoto táboru. Je tam sedm oddělení, chybí svoboda eh, pohybu a my máme monitorovací zprávy, více než 300 jich je už od začátku celé operace a máme určitý přehled o tom, jak probíhá kontrola, jak probíhá řízení, organizace, uspořádání tábora Liberty a způsobuje nám to velké problémy. Nemůžeme to v podstatě tolerovat, protože tam dochází k omezování svobody osoby, které se tam nacházejí, tak eh, jsou pod přísným dohledem, nemohou se svobodně pohybovat. A pak eh, mají omezený přístup také k lékařské pomoci. Je tam irácká klinika, ale ne každý obyvatel tábora ví o tom, že tam tato klinika je. A podle mne je velmi důležité, aby měli volný přístup k této klinice, aby jim nikdo nebránil se tam dostat. Je tam skutečně mnoho eh, lidí, kteří jsou závažně nemocní paraplegic, a je skutečně zásadní, aby, dostali, aby se jim dostalo odpovídající lékařské péče. Pak je tady otázka um, svobodných informací. Nic takového v Ašrafu neexistuje. Je tam eh, jeden kanál, ale neexistuje svobodná televize, nemůžete tam používat mobilní telefon, není tam svobodný internet a myslím si, že to je něco, co v 21. 21. století nemůže existovat. A každý z těch 3100 osob by měl mít eh, svobodu eh, dostat se k informacím eh, bez kontroly, bez toho příslušného dohledu. Měli jsme problém také zorganizovat soukromá setkání s obyvateli tábora. V Paříži mě ujistili, že naše slenování, naše lidé mají volný přístup, mohou mít soukromou konverzaci s místními, ale je to stále komplikovanější a brání tomu dohlížející struktury, dohlížející orgány v táboře. A včera dozorci přerušili setkání a řekli, že je ukončeno, protože jeden z, rezid, jedna z rezid, jeden z rezidentů chtěl něco říci, co podle nich nebylo na místě. Všechny tyto skutečnosti vedou k tomu, že je velmi e, komplikované zajistit svobodu daným osobám. V podstatě se brání svobodným eh, pohovorům eh, mezi pracovníky UNHCR a rezidenty. A myslím si, že to je minimální požadavek na humanitární úrovni, aby všichni měli eh, přístup k našim pracovníkům, aby se všichni mohli svobodně rozhodnout, zda kemp opustí či nikoli. A úplně na závěr, velmi často se hovoří o tom, že že rezidenti se chtějí vrátit do tábora Ašrafu, nicméně vláda nám říká, že mm, přes to vlak nejede, že, ta, že toto se nesmí stát. Že to je červená linie. A pokud to vláda neumožní, tak mm, to nebude možné. To znamená, z kempu Liberty se můžete dostat pouze do třetí země, do Německa nebo do jiné země. A tady apeluji na všechny z vás, abyste eh, hovořili s vašimi podpůrci, abyste se obrátili na své vlády a abyste upozornili na eh, tyto trpící osoby, na to, aby přijali je do svých zemí. Mimo Německa je například Albánie. Eh, denně apeluji na naše pracovníky, aby využili možnost Eh, z pracovníků UNHCR, aby ti rezidenti hovořili s UNHCR. A jak jsem vám již řekl, tak 14 eh, osob eh, odešlo do Albánie, ale z těch 30, kteří mohli mít pohovor, tak se nedostavil ani jeden. A 14 osob opustilo Camp Liberty, aby se dostalo do bezpečného prostředí. 9. února došlo k násilnému incidentu. 8 osob v kempu Liberty bylo zabito, Eh, Irák zodpovídá za bezpečnost eh, osob v kempu Liberty i Ashraf, takže k tomu nesmí docházet. My jsme důrazně protestovali, eh, podporujeme rezidenty kempu tak, aby byly zajištěny veškeré ochrana, veškerá ochrana opatření. A tento incident, který se stal v únoru, by se neměl opakovat. Závěrem ještě k retorice obyvatel kempu Liberty a Ashrafu. Cesta zpět do Ashrafu, o tom jsem už hovořil, v podstatě to vláda zamítá. A druhá věc je oddělit uh, UNAMI od UNHCR, ale to není možné, protože memorandum dorozumění, které podepsalo UNAMI, uh, podepsali ve spolupráci s UNHCR a není možné uh, předat danou složku UNHCR. A máme také dohodu s UNHCR, že buď na tom budeme pracovat společně, nebo na tom přestaneme pracovat společně. Tímto vám děkuji za pozornost. Velice vám děkuji. Nyní má slovo pan Stevenson, předseda delegace pro Irák. Prosím, máte slovo. Eh, děkuji, pane předsedo, za to, že jste mě pozval mezi vás. Eh, s velkým zaujetím jsem si vyslechl eh, projev pana Koblera a jeho vyhodnocení zhoršující se situace v Iráku. Zmínil smrt 700 osob za poslední měsíc a e, rostoucí e, problémy sporu mezi šíty a e, rostoucí fanatismus, občanskou válku, pokud nezasáhneme. aby tam byla nesektářská vláda. Paní Nave je v Ženevě kritizovala iráckou vládu za obrovský nárůst poprav, pochází. Hovořila o tom jako o jatkách. A proč vy jste o tom nehovořil, pane Koblare? Vy jste nám řekl, pane Koblare, že musíte dávat pozor na to, abyste nezaujali stanovisko ani jedné strany. Jsou tady protestující, kteří jsou na eh, ulicích eh, všech větších měst eh, Iráku každý pátek a protestují proti vládě. Ale uvedl jste, že musíte dávat pozor na to, abyste byli nestraní, že musíte pracovat i s vládou. Já to chápu, viděl jsem fotografie A viděl jsem, že eh, protestují také vůči vaší pozici, vůči tomu, že spolupracujete s vládou v některých těchto otázkách. Nicméně rád bych eh, vás, rád bych eh, se vrátil k poslední části vaší prezentace, kdy jste hovořil o kempu Liberty a Šrafu. Podrobně jste nám vyprávěl o dobrovolném přesmístění těch 3100 osob eh, z kempu Ashrafu do Liberty. Podepsali jste eh, memorandum mm, porozumění s iráckou vládou, ale bez eh, souhlasu obyvatel kempu Ashrafu. A vy jste, pane Komblere, přišel mezi nás do parlamentu se složkou fotografií kde jsem já a další vůči osobnosti, včetně toto parlamentu, včetně pana místopředseda, v kempu Liberty. A ujišťoval jste nás o vysoké kvalitě tohoto kempu, o tom, že je zaručena bezpečnost osob v kempu, o humanitárním charakteru tohoto kempu, o tom, že budou rychle přesídleni, přesunuti. Tahal Bemedra, jeden z vašich seniorních úředníků, eh, rezignoval po dlouhodobé kariéře v OSN a vystoupil před americkým kongresem pod přísahou v listopadu loňského roku a řekl, že jste, že jste tyto fotografie upravili, to je pro mě něco neuvěřitelného, že byste přinesli upravené fotografie, abyste oklamal eh, poslance parlamentu. Ve snaze nás oklamat, že byste něco takového učinil. Takže když jste hovořil o útoku v únoru, který vedl k osmi úmrtím, k osmi obětem, poté, co jste řekl, že bude zajištěna bezpečnost těchto lidí, tak proč o tři měsíce později tam mm, nejsou žádná bezpečnostní opatření jako neprostřené vesty a podobné věci pro obyvatele. Proč jste ponechali tyto osoby vystavené tomu riziku? Myslím, že to zatím stačí z mé strany, ale říkáte, že lidé v Ašrafu s vámi nespolupracují, ale já tady mám 448 osob na seznamu, pan předseda. Máme tady půl hodiny k dispozici, říká vám předsedající. A máme tady celou řadu lidí, kteří uh, chtějí eh, zareagovat, kteří se chtějí vyjádřit a pan Kober se chce zareagovat. So, uh, vielen Dank, Herr Děkuji vám, pane předsedo. Já se pokusím být rychlá, já pracuji ve výboru pro lidská práva a proto, pane Koblere, mám relativně drobné otázky poměřováno těmi problémy, které jste zde načrtl, že hrozí rozpad země, dochází k mučení a týrání ve věznicích, často s následkem smrti, takže třeba říci, že je to něco rozšířeného. Potom je zde ta nezávislá komise pro lidská práva. Prosím, mohl byste něco říct o tom, nakolik může tato komise působit a řešit tyto problémy? Také jste říkal, že bychom neměli na Irák pohlížet izolovaně. Celá řada iráckých uprchlíků, kteří byli v Sýrii, se vracejí a naopak celá řada Syřanů prchá do Iráku. Jaká je situace uprchlíků v Iráku? A detailně jsme diskutovali o táboře Ashraf. Když jste zde byl naposled, tak jste nás důrazně vyzval, abychom se v našich jednotlivých zemích zasadili o to, aby lidé byli v těchto zemích přijati, protože v tom táboře není bezpečno, jak ukázaly útoky. Teď jsem udivena, když říkáte, že nedochází ke spolupráci. Dokonce naše vláda byla ochotná někoho přijmout a ono to vůbec není snadné něčeho takového dosáhnout a vy nyní říkáte, že zde není ochota ke kooperaci, respektive, že to vedení je natolik autoritářské, že tyto programy nejsou známé. Mě by zajímalo, jak vás v této souvislosti podporuje místní delegace EU, aby ta spolupráce byla lepší. Děkuji. Uh, uh, Děkuji. Začnu tím, že mě potěšilo, že máme uh, širší diskuzi o Iráku, o problémech, roli OSN a máme tady váš jasný apel na důraznější roli, kterou by měla EU hrát. A myslím si, že dnes dopoledne jsme diskutovali o tom, jak naši ministři zahraničí se nebyli schopni dohodnout na ničem podstatném o Syrii. Takže myslím, že v této souvislosti je ten apel o to zjevnější, že bychom skutečně měli eh, dát hlavy dohromady a spolupracovat. Ale prakticky chápu, že nejste spokojen eh, s úrovní podpory, viditelnosti, politického zapojení. Prosím vás o upřímnost jak to prakticky vidíte. A za druhé, eh, nevěřím tomu, že někteří lidé, kteří se naprosto špatným způsobem dívají na vaši organizaci a říkají, že eh, v případě mujahedinů já si myslím, že to, je, že to je, není na místě, takže lidé, kteří hájí takovou organizaci, jako jsou mučahedíny, tak samozřejmě mají na to právo, ale prosím, abyste ne, abyste neobvinili například pana Koblera z toho, že eh, zmanipuloval fotografie nebo nějaké takovéto věci. Pak eh, za třetí, regionální aspekt je podle mě velmi důležitý. Vy jste to zmínili, to skutečně tak. Eh, na našem pořadu jednání často diskutujeme o Sýrii, o Černé hoře a myslím si, že ta kulturní otázka, eh, sektářství, fanatismus, to se často ztratí, protože se díváme na jednu zemi jako na celek. A mě by zajímalo, co můžeme jako EU udělat, tak, abychom dosáhli regionálního přístupu, zejména eh, s ohledem na to, že situace v Sýrii je tak složitá, jak je. Eh, Děkuji, pane Lansdorf. Paní Gomiš. Thank you. Um, Ambassador Kobler, thank you for coming. Děkuji za to, že jste přišel mezi nás, pane Koblere. Byla bych ráda, kdybyste nám řekl něco více o tom, jak se díváte na dopady konfliktu v Sýrii na Irák. Zejména pokud si myslíte, že to má přímý dopad na mm, tu rostoucí sektářskou tendenci, o které jste hovořil, nebo ten fanatismus. A do jaké míry představují lidé v Iráku hráče, ty různí eh, různé subjekty vlády a zda jsou si toho vědomi, pokud tomu tak je. A byla bych ráda, kdybyste byli konkrétnější, když hovoříte o výraznějším profilu evropských zástupců, pokud jde o dohodu PCA. Já paní, paní Hybáškovou respektuji. Myslím si, že je to správnou osobou, a něco takového potřebujeme, abychom mohli pomoci irácké straně vyřešit jejich problémy. Protože si myslím, že je v zájmu Evropy, aby Irák byl jednotně demokratický. Jaká jsou omezení? Já když jsem působila dřív jako zpravodajka pro Irák, tak jsem došla k závěru, je to ve zprávě z roku 2008, že velkým omezením je chybějící autonomie. Je to ten jediný problém, nebo je zatím něco více? Je to nějaký například politický problém nebo pokyny z Bruselu? Pak otázka MAK. Obraťte se prosím na paní Ashtonovou o poprosty, aby přišla mezi nás, protože tady jde o asi 12 milionů eur evropských daňových poplatníků, které vykládáme na údajnou pomoc prostřednictvím humanitárních operací. A to má také politické dopady. Například eh, se to týká přesunu eh, lidí z kempu šráv na bezpečná místa, i když se nemohou vrátit eh, do, zpátky do země. Ale jak to tak vypadá, tak vedení to neumožňuje, dokonce tomu brání. Jak řekl pan Kobler. Byla bych ráda, kdyby paní Ashton se za to odpovídala. Určitě má zprávy od OSN a také od delegace EU o tom, jak věci probíhají. A jde také o ty hrůzy nebo násilnosti. A o to, že e, osoby v kempu Ashraf nemohou hovořit s pracovníky UNHCR a UNAMI. A v žádném případě nepodporuji tu, to osočování eh, některých poslanců v tomto parlamentu. Aby se irácká delegace stala nástrojem pro diskvalifikování lidí, jako jste vy sám. Eh, nemyslím si, že by bylo správné, aby jsme vám nedali příležitost hovořit. Někteří tady mají eh, jasnou agendu vás diskvalifikovat, stejně jako zástupce EU. Děkuji, pan Kukán. To ask couple of questions, but I will refrain from it. I... Já jsem chtěl položit několik otázek, ale zdržím se jich, protože by možná nemířili tím správným směrem. A to také v souvislosti s tím, co říkal pan Stevenson. Dovolte mi tedy alespoň osobní poznámku, pane zvláštní zástupče OSN. Když jste hovořil o situaci lidí v táborech Ashraf a Liberty. Prosím vás, opravte mě, pokud to říkám špatně. Mohu s vámi souhlasit, když říkáte, že eh, jsou to velice komplikované podmínky, velice špatné podmínky. My si všichni přejeme, aby situace byla normální. Ale mně se ten problém jeví následovně. Ono to znělo, jako kdybyste byl objektivním pozorovatelem. Ale myslím si, že je to vaše zodpovědnost, pane zástupče. Je to vaše zodpovědnost přispívat k tomu, aby se situace lidí tam na místě zlepšila. Děkuji. A nyní se hlásí o slovo můj milý soused pan Landsbergis. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane Koblere, chtěl bych se vás zeptat na následující věc. Podporujete požadavek týkající se opatření vůči obyvatel, vyšetřit situaci obyvatel těch dvou táborů? Souhlasíte s tím, že třeba to, co nejdetelněji vyšetřit? byl vyzván prezident Obama, generální tajemník Ban Ki-moon a další, že by bylo třeba zahájit kroky. A takovéto vyšetřování by mohlo očistit vaše jméno od eh, mnoha odsudků. A proto se chci zeptat, zda o to požádáte, či zda už jste požádal o to, aby se to vyšetřilo, anebo pouze vyčkáváte, nebo budete pouze trpělivě vyčkávat, než vyprší váš mandát. A pak se budou věci jít jako dosud. Přece jste slyšel celou řadu e, významných iráckých politiků, které vy obvinujete, tak eh, jak se k tomu stavíte? A potom mi dovolte další otázku. iránské orgány. Co mají co pohledávat iránské orgány v cizí zemi, kterou je Irák? Jde zde i o politiku vůči těm nenáviděným uprchlíkům. Pane předsedo, děkuji za slovo. Já bych chtěl hovořit o teritoriální integritě Iráku. Stojíme krátce před rozpadem země. A tento proces nebyl zastaven. Vy jste hovořil o tom, že se mohou vrátit k eh, kurdové, kurší poslanci, také jste hovořil o sunnické menšině. Já chápu, když hovoříte o tom, že usilujete o to, aby se eh, zlepšilo klima pro budoucnost, ale bohužel celkový politický prostor je tam natolik otráven, že se musíme zaměřit na celou řadu scénářů, celou řadu alternativ. Chci se tedy zeptat, zda zde uděláme skutečně něco, co posílí demokratické síly. Máme nalézat eh, nástroje ke komunikaci s premiérem Malikým, tak abychom zabránili tomu, abychom byli svědky toho, co se dělo dosud, například v souvislosti se jmenováním ministrů, jako byl ministr vnitra, ministr obrany, eh, kteří dlouho nebyli jmenováni. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych také chtěl něco říci k bezpečnostní situaci v táboře Liberty. Vy jste sám zmiňoval teroristické útoky před několika měsíci, případně i raketové útoky, ale i po těchto několika měsících nedošlo k nezbytnému zlepšení. Proč jste netrval na tom, aby byli podporováni lidé v táboře Liberty? Například kde eh, mohly být vydány ochranné pomůcky a nebo betonové zdi. Proč to tam není? Proč jste na tom netrvali? Děkuji. Já bych měl také jednu poznámku. E, obyčejní Iráčané jsou nesmírně ohroženi. 700 Iráčanů, a to nebylo v táboře Šraf nebo Liberty, ale v Dubnu bylo zabito 700 Iráčanů. A to je realita. Měli bychom na to pohlížet v souvislostech také, že pan Kobler zde měl za úkol eh, představit celkou situaci, nejenom situaci v táboře Liber, Liberty. Situace v celé zemi je katastrofální a tím není vina OSN, ale mohou za to jiní. Thank you, eh, Mr. Chair. I have... Eh, Děkuji, pane předsedo. Budu mluvit nizozemsky. Já bych eh, rád také se vrátil k otázce Kurdistánu, iráckého Kurdistánu. Eh, loni byly provinciální volby 20. Eh, dubna, konaly se 12 oblastech 18 volebních okrsků a nedošlo tam zároveň k volbám v iráckém Kurdistánu který je semiautonomní oblastí na severu Iráku, ale de jure není nezávislý. A zaznívají hlasy vzhledem k tomu, že se tady v iráckém Kurdistánu volilo jinak nebo jindy, že tato oblast čím dál tím více de facto se stává nezávislou. A k tomu se přidává také to, že vzniká vlastní vývozní trh surové ropy Myslíte si, že například obchodování s Tureckem nadále bude ohrožovat jednotu země? A rád bych navázal na to, na co se ptala paní Lochbühler v souvislosti s uprchlíky. Eh, samozřejmě je třeba zde pomyšlet na riziko potenciálně eskalující občanské války. Zajímalo by mě, jak eh, pohlížíte na dopad humanitární situace také momentálně na syrské uprchlíky a na eh, ekonomické dopady na sousední země, protože když se posílí ten proud uprchlíků, tak země jako je například Jordánsko, podle mého názoru se dlouho neudrží a může nastat to, že budou také zataženy do daného konfliktu. Děkuji vielen Dank. Ich bitte um Entschuldigung. Děkuji moc krát a omlouvám se, že jsem přišel až později. Část debaty jsem dokázal sledovat, ale možná, že jste již reagovali na eh, tu otázku, kterou právě položím. Já se domnívám, že bychom se měli soustředit eh, na to, aby lidé z kampu Ashraf byli přesídlení do bezpečných eh, podmínek, aby byli převedeni do hostitelských zemí jinde. Možná, že už jste říkal, ale kolik z těchto osob Eh, již může být eh, umístěno někde jinde. Máte jistě určité přísliby. Eh, na to bychom se měli koncentrovat, aby tito lidé byli v bezpečném evropském prostředí, kde se nemůže stát to, co v Iráku, ale problém je spíše s vedením tábora, který nemá zájem, aby tito lidé žili někde jinde v bezpečnosti. Prosím, abyste pokračoval ve svých snahách umístit tyto lidi v bezpečné prostředí v Evropě či jinde. Děkuji, pane předsedo. Je pro mě snadné navázat v apelu. Ale sdílíme také velké obavy o situaci v Iráku a to, že by se to vrátilo do situace občanské války. Pane Kublere, vypadá to, že se stáváte tak trochu kontroverzní postavou v Iráku, protože někteří poslanci, včetně pana Laviho, eh, vedoucího opozice, eh, volali po vaší rezignaci eh, s tím, že se domnívají, že jste příliš blízko vládě. Vy jste řekl, že se snažíte zachovat odstup a vím, že to je těžké, ale hlavním problémem je, když hovoříme o kempu Liberty, tak tady jde o humanitární problém ponecháme stranou veškeré politické důvody, je tam více než 3000 osob a my nemůžeme a vy nemůžete nám rozumně odpovědět, odpovědět, pokud jde o jejich bezpečnost. Hovořil jste o tlaku, o okamžitém přesunu. Je jasné, že mm, se jedná ale vy jste říkal, že bezpečnost bude zajištěna. A teď je vědět, že po eh, tom únorovém útoku tam žádná eh, záruka není. a asi 80%, eh, pokud je o nespolupráci, tak já si myslím, že to je ehm, pokrytecké, je to nepřijatelné. Takže dovolte, abychom se spojili, abychom dostali tyto osoby z pryč z Iráku. Pokud nemohou zůstat tam, tak je na členských státech, aby našli nějaké řešení. Děkuji. Thank you very much, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Ehm, pokud je o toto setkání, tak my máme celou řadu otázek, návrhů, čekáme odpovědi pan Kobler, ať už tam je pan Kobler nebo kdokoliv jiný, tak my chceme, abychom dostali odpověď na naše otázky. To, co jste říkal, pane Kobler, říkal jste, že tam bylo 300 osob plus více méně, které byly přesunuty do Albánie, ale tak to není, bylo i 40, 14, 15, 40. Nebo, a do Německa 100. Pak vedení. Ta situace se ještě zhoršuje. šest osob. Malá země akceptuje pouze šest osob. Takže tady je velký problém, který je zapotřebí vyřešit. Říkal jste, že vláda uvažuje o tom, že těch, nebo považuje těch 100 osob, které zůstaly v Ašrafu za teroristy. Vy jste nebyl schopen s veškerými pravomocem OSN přesvědčit Eh, o tom, že vádu o tom, že se nejedná o teroristy, ale nejsou teroristé. Jak je to možné? Další, další věc, kterou jste říkal, um, že dojde k soudnímu příkazu o jejich vystěhování. A to, uh, to mě znepokojuje. Jakou máme záruku, že nebude nikdo zabit? Celá řada lidí zemřela a i kdyby nebyly uh, eh, zabiti, tak mohou být závažně zranění a nemají žádnou lékařskou péči to je situace patetická, to je hrozná. Nemají možnost kontaktovat vnější svět. Má, s veškerými vašimi pravomocemi, mandátem, který máte, tak čeho jste dosáhl? Ta situace je strašná. Kdyby to bylo na mě, Děkuji, pane předsedo. Eh, Nevidím to stejně jako pan Lansdor, víme, že nikdo není dokonalý. Pane Koblere, před dvěma lety, ještě předtím, než došlo k přesunu osob do kampu Liberty, tak jste zavítal do Evropského parlamentu, vznesl jste několik slibů a sice, že v kempu Liberty by byla stejná úroveň eh, života jako v Ašrafu, že dojde k pohovorování lidí a že dojde k přesunu, rychlému přesunu těchto lidí do třetích zemí a že Camp Liberty bude mnohem bezpečnější než Ashraf. Ukázal jste nám eh, fotografie toho, jak eh, úžasným místem Camp Liberty je a podle mne žádný z těchto slibů se nenaplnil. Hlavním problémem podle mne je to, že obyvatelé a šrafu vám nedůvěřují. Nemůžete být důvěryhodným vyjednávačem, když uprchlíci v Liberty, v kempu Liberty vám nedůvěřují. Možná, že vy jste spíše součástí problému než řešení. Nemyslíte si, že je na čase, abyste odstoupil? Dankeschön, Elmar. Mhm. First. Budu velmi stručný, děkuji. A domnívám se, že je skutečně velká škoda, že se diskuze eh, orientuje pouze na jednu osobu. Nemělo by tomu tak být. Měli bychom diskutovat o těch tří tisících osobách, které nejsou sami schopny rozhodnout o svém dalším životě. Bez ohledu na to, zda tedy bojovali se zbraní v ruce nebo ne, nyní to již nečiní ale jsou eh, pod eh, ochranou eh, OSN a proto se vás chci zeptat, co OSN udělá pro to, aby tento problém byl vyřešen, alespoň ve smyslu bezpečnostních opatření. Pan Terry zná eh, tyto záležitosti a jistě není tak obtížné těmto lidem dát alespoň helmu. A OSN jsou odpovědny za tento eh, konflikt, protože je to jedna z signatářských stran a tyto osoby nejsou eh, přesídleny. Proto se neobracím na vás vás jako eh, eh, jednotlivou osobu, ale jako zástupce OSN. Co uděláte pro zajištění bezpečnosti? Pan Kobler má slovo. Thank you very much. Let me start with the politi- Děkuji. Začnu nejdříve politickými otázkami a otázkou lidských práv a popravami. Ehm, pan Stevenson se zeptal, proč jste neřekl nic o popravách. A proč jste s ním nic nedělal? Já se tím zabývám. Vy jste zmínil na Vypilé a její tiskové tiskové prohlášení. A jsem si jist, že dva dny předtím jsem vydal prohlášení proti 21 popravám, odsoudil jsem je, protože přesně to je politika OSN aby se neprováděl trest smrti a aby ehm, bylo platilo moratorium pro trest smrti. A Navi um, ehm, e, přišla s prohlášením takovým chytlavým, že 21 poprav Eh, je v podstatě to též jako jatka. Já jsem ty popravy odsoudila, odsuzuje, ale ptám se vás, kolik poprav, eh, kolika popravám od této doby v Iráku došlo. Hned poté proběhly další dvě, ale od té doby už žádné. Pane Stevenson, některé věci je třeba lepší řešit diskrétně. Eh, ne eh, hlasitými prohlášeními a ne tím, že zaženeme vládu do rohu. Myslím si, že je lepší to řešit diplomaticky. Myslím si, že kolegové, včetně já, byli velmi konstruktivní, protože v té době jsme měli v podstatě v Iráku eh, politiku, která ne, nepřistupovala k popravám, ale to se může změnit. Další věc, mučení a situace ve vězení. To tež. Máme velmi jasnou politiku lidských práv, jednoznačnou, otevřenou, je to na našem pořadu jednání, vidíme to v televizích, vidíme to um, také na tvářích premiéru a jakékoliv mučení je špatné, i kdyby to bylo jedno, tak je to špatně. A nejde o výjimku, jde o pravidlo. Ale co můžeme dělat více? Řeknete, že my se nestavíme proti eh, porušování lidských práv, proti mučení, ale tak to není. My se proti tomu stavíme, já proti tomu mluvím každý den. Eh, já pocházím s, nebo mám za sebou eh, zkušenosti z oblasti působení v, v ochrany lidských práv, jako aktivista. A není to tak, že bychom mlčeli a stavíme se proti každému mučení. Ale zlepšení eh, v podmínek ve věznění, jak, jak, toho doša- jak toho dosáhneme, jak zlepšíme eh, situaci v oblasti lidských práv, jak zabráníme porušování lidských práv a mučení. Není to otázka slov, ale je to otázka činů. Další téma, uprchlíci. Velmi důležitá oblast. Mnozí z vás hovořili o těch 3200 eh, osobách a o mm, přesunutých osobách eh, z Iráku, 150 eh, tisíc syrských uprchlíků. Hovořili jste o bezpečnosti těch 100 tisíc uprchlíků ze Sýrie. To je pro nás priorita. A samozřejmě nacházejí se v táborech u hranic A pokud je o naš, náš program pro humanitární otázky, tak si myslím, že toto je jedna z našich priorit a měla by být. Viditelnost EU. Eh, e Tady bych chtěla být hodně upřímný. Velmi si cením práci eh, hmm. zástupce nebo eh, vyslanců Evropské unie. otázka toho, zda jsme schopni politicky jednat. Eh, už se spolupracujeme a je důležité, aby sebou vzala eh, zástupce EU k premiérům, k mluvčím parlamentům a to paní Báškova dělá. Ten proces začal asi před čtyřmi, pěti měsíci a jde o to, aby se eh, všichni aktivně zapojovali do komunikace a nejenom v otázce trestu smrti, ale k tomu, aby došlo k posílení pozice EU, aby sebou vzala příslušné osoby, aby řekli, pane premiére, promluvte k parlamentu, protože jste politik a je to vaši odpovědnost, aby se země nerozpadla. A to je viditelnost. Jde o komunikaci s veřejností. Pokud jde o um, oblast rozvoje, tak eh, já si myslím, že eh, pokud je o EU Justice Justilex, tak EU eh, e byla mnohem, mnohem byla, EU byla mnohem viditelnější. Například administrativa v oblasti vězení spolu s lidskými právy. Tak pouze OSN a EU může tady něčeho dosáhnout. Školení v oblasti pracovníků ve věznicích s cílem zlepšit život ve věznicích. A to je přesně oblast, kde EU může zasáhnout. Ale jde o to, abyste si zvolili určitý eh, počet eh, modelových věznic, kde působíte a aby to bylo viditelné. Parlament v Iráku si své jméno zatím nezaslouží. Dochází k bojkotování, jedna strana odejde, nepracuje a mají svůj podíl, poslanci v parlamentu mají svůj podíl na dané věci. Ale v meziparlamentních vztazích, vy jakožto poslanci, myslím si, že by bylo dobré, kdybyste se mohli spojit s poslanci v Iráku a vypracovat akční plán ve spolupráci obou parlamentů. Kdekoliv přijdu s tímto problémem, tak nám řeknou, jediným tématem na pořadu jednání je kemp Ashraf. Já chápu, že jste frustrovaní, já s tím souhlasím. Nedochází po pokroku, chápu, že jste frustrovaní, ale nejde o jediný problém. Toto není jediná věc. Co se týče Iráku, v podstatě dochází, že eh, ve vztahu k Iráku dochází k monopolizaci ze stran- z kempu Ashraf. Je to jediná věc, kterou se zabýváte. <clears throat> A to monotématické zaměření se pouze na kemp Ashraf ve věci Iráku není dobré. Zaměřte se i na korupci, na mučení, na e, otázku lidských práv Iráku a spojte se s poslanci v Iráku. Není dobré řešit jenom kemp a šraf, protože e, tímto e, není vědomána pozornost mnoha dalším důležitým tématům. Otázka Kurdistánu a Turecka. Jak se na to dívám já osobně, Já si nemyslím, že by došlo k prohlášení nezávislosti, alespoň ne v blízké budoucnosti. Myslím si, že Kurdistán zůstane součástí Iráku. Eh, členové kabinetu, poslanci se vrátí na svá místa a bude pokračovat politická diskuze. Eh, vztahy k Turecku jsou velmi dobré. Prezidenta Barzányho k Turecku jsou výborné v otázce PKK. Ehm, došlo k, k smíření, ke klidu zbraní mezi Kurdy a mezi Bagdádem a Turky. ale uh, problematické jsou trochu vztahy mezi Kurdy a mezi Bagdádem a to je věc, kterou je zapotřebí zlepšit a tady opět potřebujeme vaši pomoc, protože Eh, máte eh, kontakty na příslušné poslance, na kurdské poslance. A je důležité, abyste eh, se spojili, protože oni na ní chtějí odložit volby a to není možné. Jenom proto, že jedna strana má pocit, že je příliš slabá, takže by se kvůli tomu odložili volby o 6, měs- o měsíců. A já si myslím, že ehm, je legitimní, že se můžeme obrátit na poslance, aby došlo k volbám aby se neutíkali k politickým tlakům a oni potřebují vaši podporu. Jaký je dopad na eh, dopad situace v Sýrii na Irák? Myslím si, že eh, mnoho z problémů, které jsou v Iráku, jsou interního charakteru. Dejme tomu, že eh, v Sýrii by byl klid, stejně jako v Iráku tak eh, stále zůstává otázka lidských práv, eh, vnitřních hranic, korupce, eh, ekonomická politika napříč veřejným sektorem, která neumožňuje rozkvět soukromého sektoru. To jsou všechno problémy, které nesouvisí se Sýrií. Ale samozřejmě sunité sledují situaci v Sýrii velmi pečlivě sledují, co se tam děje a vliv to má. Otázkou je, jak eh, omezit napětí a jak eh, přivést strany k jednomu stolu. Eh, marginalizace sunitů. Opět důležitá otázka. Náš požadavek na vládu je takový, je takový, aby brali tuto stranu vážně, bez ohledu na to, zda to je legitimní nebo nelegitimní, s výjimkou násilí a porušování lidských práv. V takovémto případě se vyjádřujeme jasně, ale je důležité, aby jejich požadavky byly vážně a aby si sedli a začali jednat. Všichni mají hrůzu z toho, že by se vrátila situace z doby občanské války. jak to bylo v roce 2006 a 2007. Eh, ještě stručně ke kempu Ashraf. Všichni znáte historii této situace. Memorandum do porozumění bylo podepsáno, protože tady byla velká potřeba, protože armáda chtěla vstoupit do kempu Ashrafu, kde bylo 3200 lidí. V té době tam žili, bylo to v prosinci 2011 a e, ministři rozhodli, že kempu bude násilně vysídlen. A pane Stevense, 42 osob v roce 2000 2009 a 2011 zemřelo 48 osob. My jsme se snažili najít řešení, ale nezaujímáme politické stanovisko. Neříkáme, zda se jedná o teroristy nebo ne, neposuzujeme. Jsou to pro nás lidé a jedná se o humanitární, jsou to lidské bytosti a jedná se o humanitární otázku. Eh, souhlasím s tím, že se nejedná o součást eh, memoranda porozumění, ale den po podpisu 26.12. Eh, prosince jsem jel do Paříže. S Miriam Rajavy jsem diskutoval o tomto memorandu a pak té následovalo ještě další devět setkání v roce 2012. Je pravda, že nedošlo k formálnímu podpisu, ale šlo o dohodu a cílem bylo zachránit životy osob v kempu Ashraf a zabránit tomu, aby tam došlo k invazi eh, armády. A myslím si, že pak by to skutečně byla jatka. Protože eh, irácká armáda a policie mají, mají problémy v případě, že dojde k nějakým hromadným potičkám a v případě eh, řešení davových situací. A došlo k úmrtí 48, 48 osob. Pokud jde o otázku odstoupení a toho, že by mě měl generální tajemník propuštit, propustit, tak eh, pan generální tajemník se tomu už vyjádřil, a to veřejně, před Radou bezpečností, bylo to v poslední zprávě o Iráku v odstavci 89, určitě eh, se na to podíváte. On mi vyjádřil důvěru a řekl, že stojí za způsobem, eh, nebo stojí za tím, aby osoby z kempu Ashraf a Liberty eh, byly přesunuty do třetí zemí. Eh, generální tajemník to vydal písemně a jde o vynakládání prostředků na lobbysty v celém světě pro přesunutí osob. A takový je názor generálního tajemníka OSN Ban Ki-muna. Ale by ne, nikdo nepožadoval moji rezignaci. Nevím, odkud máte tyto informace. Samozřejmě každý může mít eh, svůj názor. Ehm, máme tady Al-Qaidu, Al-Qaidu, máme na druhé straně vládu, muslimské bratry, sufity, salavity. A samozřejmě, že není možné ehm, víc říct každému. Je to obtížná práce, ale my na tom pracujeme, komunikujeme s lidmi a je pravda, že někteří požadují moji rezignaci, protože se domnívají, že neodvádím dobrou práci, ale já si myslím, že to je dobrý signál, protože v dnešním Iráku eh, může kdokoliv vznést požadavek a za doby eh, vlády Sadama Husajma to tak nebylo. Nikdo nemohl požádat eh, rezignaci premiéra, dnes, tomu tak může, dnes tak může udělat kdokoliv. A myslím si, že to je dobře. Je to projev svobody, byť omezené. Myslím si, že ty zprávy přehánějí. Já přeji panu Relávimu dobré vztahy. A on opravdu nepožadoval nikdy moji rezignaci. Nicméně to je věc, eh, na které bych nechtěl strávit příliš času. Stačí, když vám doporučím si přečíst člán odstavec 89 zprávy generálního tajemníka. Tam se hovoří také o lobistických skupinách a, aby, a apeluje na ně, aby investovali svou energii a své finanční prostředky do přesunutí těchto osob. A e, tady se připojuji k těm z vás, kteří řekli, zaměřme se skutečně na přesun osob. Jestliže někdo řekne, eh, bezpečnost je nedostačující jak v zemi, tak eh, v kempu Ashraf, tak samozřejmě, že to tak je. Já odsuzuji i ty teroristické útoky eh, a to, s čemu došlo v únoru 9.2. Nic takového se nikdy nemělo stát. Ale 210 osob může vycestovat do Albánie, a 100 osob může odjet do Německa, takže dohromady 310 osob. Těm bylo nabídnuto přemístění. A prosím, abyste řekli MEK, aby apelovali na to, aby opustili Irák, protože já nedoporučuji zůstávat v kempu Liberty. Využijte tu nabídku a máte pravdu, pouze 14 osob se přesunulo po 6 týdnech do Albánie. V únoru s UNHCR americkou delegaci jsem tam byl a došlo k zdvojnásobení na 210 těch eh, míst pro přesun. A to je jediný způsob, jak to řešit, zejména v eh, situaci, kdy je nedostatečná bezpečnost. A není to tak, že bychom zajistili bezpečnost všem, protože zajistit bezpečnost je odpovědnost eh, irácké vlády. My eh, je podporujeme v tom, aby došlo k ochraně eh, těch osob v kempu, ale ten kemp řídí místní vláda a oni odpovídají za bezpečnost. Jedná se o nebezpečné místo, to už tady zaznělo, zemřelo sed... a Irák jako takový je nebezpečný, už tam zemřelo 700 osob. A tento měsíc eh, jsme měli ještě mnohem více problémů. Předvčerem zemřelo dalších 85 osob a na to nemůžeme zapomínat. A bude se to dít znovu a proto apeluje na všechny, aby tu zemi opustili. Eh, něco k tomu ještě říká pan Higgins. Eh, ten příkaz vyhostění mě také znepokojuje. Nicméně, musím vám říci, že už nevím, co s tím. Nic víc už udělat nemůžeme, než vyjednávat. Máme jména tří právníků, ale nemáme povolení z Paříže. Tím, že bychom okamžitě jmenovali ty tři právníky. Stanovili určité podmínky, že nesmí vláda stíhat za jejich činnost a to bylo zveřejněno písemně a Nesčetněkrát jsme eh, apelovali na to, aby jmenovali eh, své právníky. Paříž to udělat nemůže. A tady opět prosím o vaši pomoc, aby nám dali povolení pro přesun těchto právníků. Ale oni nereagují na naše komunikaci, nereagují na naše e-maily. A my nemůžeme ničemu zabránit, pokud eh, nám není umožněno jednat. Takže to byla otázka ještě vystěhování a otázka, co děláme s otázkou bezpečnosti. My skutečně každý týden požadujeme po irácké vládě, aby zlepšila bezpečnost. Jsou tam eh, betonové zdi. Nicméně ty byly odstraněny na žádost eh, rezidentů, na žádost obyvatel kempu. Na úplném začátku, protože oni říkali, že se jedná o vězení. Takže je zapotřebí zdi odstranit a teďka je zapotřebí je opět vybudovat. Já jsem měl výhrady vůči eh, těm zděm, které tam byly za doby Američanů. A pak další mýtus. Já jsem nikdy neříkal, že se jedná o ráj. Já bych tam bydlet nechtěl. A proto je důležité, aby se jednalo o dočasnou otázku, dočasnou věc a aby došlo k přesunu lidí ze země. A úplně na závěr, dovolíte mi, jedná se skutečně o humanitární otázku v kempu, otázku lidských práv. A prosím vás, udělejte, co je ve vašich silách, abyste řešili svobodu pohybu, svobodu na informace, aby eh, obyvatelé s námi mluvili, aby kontaktovali pracovníků UNHCR, a bez ohledu na OSN, Evropský parlament podle mne zastupuje hodnoty lidských práv. Já jsem o tom přesvědčen jako Evropan. Tak není možné přehlížet struktury v kempu Liberty. Tam jsou lidé drženi v sekcích a je tam 30 kantýn, abyste se nemohli eh, přesunout z, jedný, z jedné kantýny do druhé. Ty osoby jsou tam uzavřeny a nemohou hovořit s našimi pracovníky. Je toto politika lidských práv EU? Není. A myslím si, že je také povinností poslanců řešit nejenom otázku trestu smrti, byť je to na místě, stejně jako otázka mučení, ale nepodpořit strukturu, která je zorganizovaná tak, že neumožňuje lidem svobodu pohybu a svobodu nás kontaktovat nebo svobodu opustit kemp. Jeden den, jeden den jedna osoba opustila kemp, utekla z kempu, začal kulhat a pak ho vtáhli zpátky do kempu. A taková je realita kempu Liberty. osobně mohu říci, že nechápu, jak je možné, že tyto věci jsou přehlíženy v organizaci, která se zavázala k dodržování lidských práv a pro kterou je dodržování lidských práv prioritou. Myslím si, že to ne- nemůžeme přehlížet. Děkuji. Eh, Kobler? Děkuji vám, pane Koblere. Já jsem včera dopisem pozval Janu Hybáškovou, aby přišla sem do výboru a prezentovala nám svůj pohled na vývoj v Iráku. A také jste hovořil o významu dialogu s parlamentem, takže jsem také pozval eh, do Bruselu předsedu zahraničního výboru iráckého parlamentu, abychom pokračovali v diskusi. Myslím si, že obecně vidíme, jak je dramatická situace v zemi, kde není chráněn nikdo. To bychom museli dát ochranné helmy, ochranné vesty každému Iráčanovi, protože obyčejní iráčané jsou ohroženi snad ještě více než ti, kdo se nacházejí v táborech, když vidíme, co se děje, děje v dnešních dnech, kdy jsou stovky mrtvých. Protože nemá smysl zde rozlišovat, je třeba chránit všechny na to plně dbáme. Samozřejmě záleží také na tom, co je možné dělat, ale mezinárodní e, společenství nemůže udělat mnoho, e, leda, že by tam vstoupilo s násilím, což už se jednou stalo a bylo to nesprávné. Já jsem byl proti válce v Iráku už také před deseti lety a zažil jsem v této souvislosti mnoho konfliktů i ve své zemi. A situace prostě je, jaká je a teď musíme vidět, jak se s těmi důsledky vypořádáme. Také si myslím, že bychom měli prostě diskutovat s našimi zeměmi. My eh, děláme obrovské humanitární akce, kritizujeme pana Koblera, ale nejsme schopni v našich zemích poskytnout příslušná místa tak, abychom ty lidi dostali od tamtud ven. Moje země jich poskytla 100 a Albánie ještě více. A pak už je to velmi málo. A já bych se nyní také pokusil hm, zjistit, možná najdeme nějaké místo, které by to mohlo udělat neutrálně a také posoudit ty velikost. Pokud vím, tak šraf má 30 metrů čtverečních. Eh, 30 kilometrů čtverečních. Pokud tomu tak je, tak pokud eh, uprchlíky považujete za eh, nelegální, tak představte si, že někdo by byl v Sussexu v Anglii nebo v mojí zemi držen v táboře o velikosti 30 km čtverečních. Kdyby něco takového v našich zemích nastalo, jaká by se asi rozpoutala diskuse? Já si myslím, že by byla ještě třikrát tak silná, než je nyní. Měli bychom zde být také spravedliví. Iráčané říkají, my je nechceme. A my v celé řadě případů také říkáme, že nechceme nelegální přistěhovalce. A proto je logické, že zde eh, přebíráme zodpovědnost a postaráme se o to, aby ti lidé byli v bezpečí. A měli bychom tedy diskutovat s našimi hlavními městy, zda nejsou k dispozici místa a ti, kdo mají kontakty, by se měli postarat o to, aby se lidé účastnili těch pohovorů v těch daných táborech, tak aby dostali možnost eh, odejít do bezpečné země. Možná bychom měli v zájmu lidí, kteří tam jsou, spolupracovat. Spíše spolupracovat, než se navzájem kritizovat. Tak, abychom našli nějaké řešení pro ty lidi, kteří tam jsou. A já nevěřím svým uším, eh, což jsem zde dnes slyšel, že například není možné eh, svobodně přistupovat v tom táboře k internetu, nebo nemůžete mít mobilní telefon, nebo je tam pouze jeden jediný televizní kanál, na kterém běží propaganda. Já nemohu věřit tomu, že je to pravda, pana Koubl, pane Koubler, že to tak je, ale pokud to opravdu pravda je, tak tady mám problém. Proto se budu také informovat na jiných místech, zda tomu tak je v těch eh, táborech. Eh, ne proto, že by si to žádali Spojené národy, ale že si to žádá vedení tábora. To je, myslím, ta zásadní věc. A je to přece zásadní téma pro mé definitivní rozhodnutí a měli bychom se pokusit to probrat eh, s neutrálními místy a dobrat se nějaké skutečné informace, abychom v rámci této diskuse konečně byli schopni lidem pomoci. Pane Koblere, já vám velice děkuji za vaše úsilí, eh, za ty dva roky, eh, kdy jste působil v Iráku a pokud už se oficiálně neuvidíme do té doby, tak i pro vaše nové zaměstnání vám přeji mnoho úspěchů a mnoho štěstí a douf, myslím si, že s Janou Hybáškovou budeme moci v misi na místě pokračovat a dobereme se konečně řešení. Mně už eh, toto přetahování a válčení je příliš, jde o to těm lidem pomoci. Takže já vám velice děkuji a dostáváme se k dalšímu bodu našeho zasedání. Wir äh, Dostáváme se dalšímu bodu našeho programu a chtěl bych rád říci, že je to neveřejná schůze, takže bych vás rád vyzval,